práci, ale připomínám, že v těch relevantních nástrojích eh, v návrhu o azyli, tak pořád to jsou nástroje, které jsou zablokovány v radě. A proto chceme hlasovat o tomto nařízení, aby eh, větší kapacity měly naše jednotky, naše mm, agentury chránící hranice, abychom mohli garantovat integrované řízení migrace efektivním způsobem a garantovat vysokou míru bezpečnosti v Unii s tím, že zároveň budeme chránit volný pohyb osob. Vytvoření Eh, sílit 10 tisíc mužů na hranicích, a které budou mít i kompetence v návratech a které budou moci eh, spolupracovat se třetími státy, to je zásadní, abychom mohli kontinuálně solidně pomáhat zemím, které přijímají migranty, ale i těm zemí tranzitu a původu. Takže to hm, to je jeden eh, z eh, základních uhelných kamenů pro to, abychom garantovali náš společný prostor bezpečnosti, spravedlnosti práva v Unii. Je zásadní, aby Evropský parlament nadále pracoval a abychom my měli větší operativní i finanční možnosti, které tato agentura musí mít. Kromě toho je tady bezpečnost, jistota. Ta jistota je taková, že tato stráž bude eh, muset respektovat mezinárodní, humanitární a námořní právo a chartu základních práv EU. Děkuji. Um, Fajon, un minut. Uh, Tania Fajon, minutu. meja Evropské unie. Souhlasíme, že potřebujeme lepší ochranu externí hranice Evropské unie. Ano, to je určitě základ pro to, aby mohla lépe fungovat šengenská oblast, abychom měli kontrolu nad imigrací. A já určitě budu hlasovat pro nová pravidla, pro silnější Frontex který nám umožní eh, vytvořit sílu v počtu 10 tisíc mužů. Členské země mají za úkol chránit své hranice a zároveň je třeba chránit lidská a občanská práva všech těch, kteří budou navraceni Frontexem do třetích zemí. A Přitom spolupráce s těmito třetími zeměmi, například na západním Balkáně, by měla být ošetřena smluvně. Nové, nová pravidla pro v eh, vnější hranici určitě musí být eh, ve spojení a souvislosti s pravidly pro hraniční hranice. Eh, dámy a pánové, pokud bychom tady měli mít jednu agenturu, Eh, která si zaslouží eh, evropské prostředky, pak je to Frontex. Frontex nám tedy zajišťuje volný pohyb přes hranice uvnitř Unie. A já tady z tohoto důvodu vítám posílení mandátu Frontexu, protože jeho role je mimořádně důležitá. A my opravdu potřebujeme spolupracovat, ehm, aby se nám podařilo zachránit eh, a zastavit eh, přísun migrantů. Ehm, my musíme zavřít dveře do našeho domu, protože přestěhovat se do Evropy, to není právo, to je privilegium. A navíc eh, těmito kanály tak nám pronikají teroristé. Děkuji. Nyní pan Utason na jednu minutu. Děkuji. Tento mandát vstoupí eh, do historie tím, že musí se stydět za více než 18 tisíc mrtvých na moři a končíme nejhorším možným způsobem reformou nařízení Dublinu, asilového nařízení. To všechno bylo zablokováno a vlastně tím, že vytvoříme toto nové nařízení pro vytvoření Eh, vytvoření tedy tohoto sboru a na to uvolníme ti miliony euro, tak to je jasné porušení lidských práv a v podstatě nemají jasný mandát, jak vyhledávat osoby na moři. To jsme chtěli, když se vyjednávalo a to jsme několikrát opakovali. A nakonec vlády, které kriminalizují nevládní organizaci jako loď Open Arms, které nemohly vplout do barcelonského přístavu jenom kvůli, a mohli tam nakonec se dostat jenom kvůli humanitární pomoci, ale nemohli je dále zachraňovat, takže to je velká chyba eh, z, z naší strany. Je, příští mandát musí skoncovat s touto ostudou a změnit radikálně naše politiky. Děkuji. Dámna Gal. Un... děkuji, paní Gal minutu a půl. Eh, vážený pane předsedo, vážený pane komisaře, eh, teoreticky Frontex přispívá k ochraně vnějších hranic, ale eh, především jsou to členské státy, které musí chránit tyto hranice. Frontex nemůže se měšovat do svrchovanosti členských států a není možné také snižovat schopnost eh, členských států chránit svoje hranice. Důležité je zajistit spolupráci, ale zatím se nedaří dospět dohodě, která by eh, zajistila například spolupráci s Makedonií anebo s některými dalšími zeměmi, zvláště z hlediska readmise nebo navracení. Takže Frontex by tady měl také sehrávat určitou roli z hlediska navracení osob. Naší snahou je posílit eh, ochranu hranic. Eh, v každém případě v Maďarsku to eh, bylo cílem. Naší zemi jsme posílili ochranu hranic naší země, aniž bychom potřebovali evropskou pomoc. A my jsme v podstatě nezískali tedy finanční podporu. Paní Guillaume, minutu. Bez pochyby bylo nutné posílit Frontex, protože společná ochrana musí být spravována na evropské úrovni. Takže já podporuji tuto reformu Evropské pohraniční a pobřežní stráže, ale je nutné respektovat eh, práva těchto osob. Chtěla bych vyjádřit dvě politování která souvisejí také s budoucností. Lituji, že se nám nepodařilo v podstatě prosadit aktivní mandát z hlediska vyhledávání a pomoci. Eh, takže nevládní organizace tady berou na sebe riziko, členské státy si přehazují eh, tuto odpovědnost. Eh, takže šest měsíců už nevládní organizace fungují a e, lidé dále překračují hranice a převaděči z toho e, těží. Ta e, druhá reforma je vhodná, ale žádná reforma neproběhla na úrovni azylu. Víte, že členské státy blokují tuto situaci z hlediska azylu, i když ten návrh je na stole již déle než dva roky. Paní Tomašič, minutu prosím. Vážený pane předsedo, Frontex musí chránit externí hranici Evropské unie. Nicméně eh, ten směr, kterým se má vyvíjet eh, Frontex je špatná. Místo toho, abychom měli specializované jednotky, které budou schopny rychle zasáhnout v případě krize, eh, vytváříme jakousi policejní sílu, která je vysoce byrokratizovaná. To je opravdu pochybné. Problém nelegální migrace se musí řešit u zdroje a Frontex eh, se nyní bude tedy eh, účastnit eh, sice vracení migrantů, ale do třetích zemí, ale nikoli do těch zemí původu. Toto je politika která zajišťuje to, že budeme neustále bojovat proti nelegální migranci a e, zločinné, e, zločinné činnosti přímo na našich hranicích. Potřebujeme dramatickou změnu, nikoli změny kosmetické. No, pan Rangel tady není, takže paní Kienge na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. S velkým smyslem pro odpovědnost eh, náš parlament eh, předložil nebo odsouhlasil návrh reformy eh, nářízení o pobřežní mm, stráži. My jsme překonali vnitřní rozpory, vyjednávali jsme a dohodli jsme se na textu, který by mohl být ambicioznější, ale který určitě přispěje k tomu, že se skonsoliduje jeden ze čtyř pilířů, které Eh, a které identifikovala eh, eh, komise řízení externích hranic. Zde připomínám, že ve stejném pilíři také je třeba, aby Evropa zintenzivněla činnost vyhledávání a záchrany lidí na moři. Hranice efektivně se budou řídit, to je pravda, ale především se musí respektovat základní práva při tomto. A naše, naše podpora této reformy znamená, že se nám podařilo i ochránit základní práva a zachovat eh, činnost záchrany lidí, což musí být priorita našeho společného asilového systému. Já chci poděkovat panu Avramopoulosovi a chci zde vyslat poslední apel ohledně obnovení činnosti operace of Sofie, protože je třeba provádět operace záchrany. Děkuji. господин председател. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové, já si to pamatuju jasně před pěti lety, když jsem získal mandát v Evropském parlamentu, tak v té době e, myšlenka vytvoření pohraniční stráže e, byla pouze nejasná. Očekávali jsme, že se to bude realizovat někdy do roku 2030, ale ne dříve. Ale bylo to naivní, protože více než milion migrantů a uprchlíků překročilo naši hranici brzy na to. A my jsme nebyli připraveni zvládnout tento fenomén v takovémto rozsahu. Čili vyslala otázka, co dělat pro to, abychom byli schopni chránit své hranice v kritických situacích. My jsme eh, pochopili, že Schengen může existovat pouze za silnou, silnou externí hranicí. Pochopili jsme, že potřebujeme posílit bezpečnost na externí hranici. A dnes, po čtyřech letech, hovoříme tady o té eh, pohraniční agentuře, která bude mít 10 tisíc pracovníků, dostane nové pravomoci. Já se domnívám, že právě tato nová agentura je skutečným projevem solidarity eh, mezi členskými zeměmi na okraji a uvnitř Unie. Tak eh, Catch the Eye. Uh, uh, eh, máme zde deset přihlášení do debaty. Já bych eh, eh, velice rád dal slovo všem deseti, ale prosím, dodržujte tu jednu minutu, poněvadž v 17 hodin budeme muset hlasovat a mezi tím musíme zvládnout ještě jednu debatu. Takže prosím, dodržujte tu jednu minutu. Paní Šojdrová. za udělení slova. Kolegyně a kolegové, je potřeba připomenout, že vlastně tento návrh reaguje na velkou chybu která se stala v letech two thousand and fifteen two thousand and sixteen kdy nebyla chráněna schengenská hranice tak jak by měla být. do evropy přišly za dobu two thousand and fifteen až two thousand and seventeen téměř two miliony migrantů. někteří to byli skutečně legální uprchlíci kteří prchali před eh, válečným eh, násilím ale byla tam také řada imigrantů kteří nemají nárok na azyl a kteří by měli být vráceni. proto já vítám posílení pohraniční a pobřežní stráže. evropská unie eh, musí chránit své bezpečí evropská unie musí poskytovat azyl těm kteří skutečně azyl potřebují a problém je v tom že jestliže sem přijdou tisíce nelegálních migrantů tak občané evropské unie se necítí bezpečně a odmítají potom přijímat i legální e, e, žadatele o azyl. takže je třeba tento návrh přijmout. děkuji. three godine uspjenog funkcioniranja europska obalna i při třech letech špatného fungování agentury tak a budeme schopni snad zajistit volný pohyb v rámci Schengenu. Vítám vytvoření eh, tohoto sboru 10 tisíc osob mužů a to je v reakci na nebezpečnou situaci na externí hranici. Myslím si, že eh, stálo za to eh, že jsme eh, že se snažíme tedy přehodnotit celý ten postup udělování asilu. To je důležité nejenom pro Schengen a jsem rád, že i při kontrole vnějších hranic budeme mít eh, my podporu eh, celé Evropské unie, paní Stevens. Pane předsedo, kolegové, my jsme vždy podporovali Frontex. Poprvé to bylo v roce 2016, když Frontex byl pověřen eh, úkolem eh, více se zapojit do navrácení odmítnutých žadatelů o azyl. Dnes podporujeme Frontex znovu, protože toto je krok správným směrem. Frontex bude sehrávat velice důležitou roli při naplňování migračních politik. A to může fungovat pouze za silnou vnější hranicí, což zajistí Frontex. To, že bude mít více zdrojů a více pracovníků, eh, posílí také jeho schopnost plnit svou eh, úlohu. Eh, Frontex může navracet lidi a to nejenom do našich sousedních zemí, ale třeba eh, lidi z Maroka, ale bohužel už není možné vracet je dále, například do Nigeru. To je škoda. Pane Teriče, já bych na začátku vyjádřil politování, že tak eh, důležité téma, kdy jde o tisíce životů a miliony eura, tak eh, kolegové Mm, o, o, v podstatě mm, tady e, nekladou otázky, nezajímá je to. A takže tady jde o otázku e, právního státu. Přece tady jsou to lidé, kteří nelegálně chtějí jít na půdu Evropské unie, tak musíme pevně jim říci, no my se omlouváme, musíte jít zpátky. Na druhé straně však musí existovat jasná legální cesta pro ty, kteří potřebují azyl, protože všechny civilizované národy akceptují azylové právo. Takže právní stát, to je řešení. A já si kladu otázku, zda těch 11 milionů euro a zde eh, extra prostředky jsou nezbytné jenom proto, tady by stačilo, kdybych jenom aplikovali právo. Děkuji a nyní má slovo pan Bogovič. E, Veselíme, da je... Děkuji vám. Já velice rád e, vidím, že Evropský parlament e, dosáhl dohody ohledně ochrany vnější hranice, což nám zajistí mír, prosperitu a stabilitu v Evropě a samozřejmě také fungování šengenského systému. Bohužel v roce 2015 jsme to nebyli schopni eh, jak si, si to promyslet, ale teď už je jasné, že migraci je třeba zastavit. A musí následovat další kroky. Eh, to znamená, že Frontex by měl mít možnost eh, navracet uprky ze třetí zemí do třetích zemí. Eh, musím říct, že jsem se dostal do parlamentu, když byla eh, vlna uprchlíků na vrcholu a po poklesu nyní vidíme, že opět počty narůstají. López Aguilar. Ano, pane předsedo, pane komisaři, já jsem španělský socialista proevropský. Já uznávám a respektuji cíle eh, společného prostoru spravedlnosti, práva, bezpečnosti a integrované řízení externích hranic eh, a agentura pro po, po, stráž 10 tisíc mužů a financování, které někdy se zdá být přehnané, ale my jako socialisté, my jsme se snažili při, vylepšit to, předlatkali jsme pozměňovací návrhy, především pokud jde o návraty osob, pokud jde o základní práva a respektování základních charty práv a mezinárodního práva. Ale zde na konci legislativy v podstatě. To je škoda, že zde je určitá nerovnováha, že zde neexistuje solidarita se jižní hranicí v EU. Španělsko nyní tedy mm, mm, je vlastně mm, tím poškozováno. A zde se zablokovala dublinská reforma, to je škoda. A dokonce to i vysí zde v Evropském parlamentu. Děkuji, pan Marias. Vážený pane předsedo, opětovně eh, bych eh, vám eh, chtěl předat ten pocit úzkosti a strachu obyvatel na pobřeží Egejského moře. Je tam celá řada uprchlíků a ilegálních migrantů. Nedávno na ostrově Samos došlo k reakci ze strany místní populace, kteří zdůrazňovali, že Frontex musí mít eh, lepší kapacitu, Frontex musí pracovat eh, seriózně a chránit hranice. Nejenom námořní hranice, protože vidíme, že čím dál více eh, těchto toků se objevuje také v rámci pozemních cest. Takže je naprosto nezbytné zlepšit práci Front